Vážené dámy, vážení pánové, eh, moc lidí tady ještě není, nevím, eh, kvůli čemu tomu tak je, ale možná, že to je kvůli různým dopravním eh, nehodám a zácpám a tak dále, takže nebudeme spekulovat. Myslím, že bychom minimálně mohli začít s formálními záležitostmi, abychom se nepřipravili o moc času. Chtěl bych nejprve tady mezi námi přivítat naše hosty a přešel bych hned k našemu pořadu jednání. Myslím, že pokud se nemýlím, žádné hlavní eh, změny tady nejsou. 26 se odkládá nicméně, potom je tady bod číslo 8, ten musíme před 27. probrat, potom je tady bod 30, také eh, se odkládá 45, musíme projednat také dříve. A potom tady ještě jeden bod, který má nějaké formální věci. Nevím, jestli jste to dostali. A potom bod číslo 6 po bodu 40. Mám tady ještě něco? Myslím, že to je všechno. To jsou tedy změny v našem eh, pořadu jednání. Má k tomu někdo něco, nějakou poznámku? Není tomu tak? A teď se dostáváme No. Public meeting. Bitte. Dann kommen wir zum Punkt 2. Takže už jsme u bodu číslo dvě. To jsou eh, sdělení předsedy. Těch mám celou řadu, takže teď využijeme toho času na začátku. Eh, schůzka koordinátorů bude prvního, byla 1. března. Tam jsme se dohodli, že pan Kola Berlinger bude spoluspravodajem pro evropské právo prodeje místo kolegyně Volis. Potom bude nahrazen kolega Lechner, které, který také odstoupil. To se eh, potom Axel Ford, který eh, se bude zabývat eh, právním základem. Nicméně teprve si to bude vyžadovat formální převody mezi výbory, které musí být ještě posvěceno. Až do té doby bude eh, přechodně zastávat tuto funkci předseda výboru. Potom tady máme ještě další zpravodaje pro směrnice. Je to stanovisko ke směrnici procurement of companies in energy and water services, to bude mít na starosti kolega, kolega Gargani, potom další stanovisko bude concessions contract, to bude mít na starosti kolega Baltazar, potom je to směrnice ke klasifikaci balení a označování nebezpečných produktů, to bude mít na starosti kolega López Isturis a dále tady máme návrh Rights and Citizenships Program, také je to stanovisko, to udělá předseda. A pak jsou tady uh, eh, 20 main concerns of uh, citizens and companies to the functioning of internal market. To je hlavní výbor je IMCO a naše stanovisko bude na starosti kolega Regner. Stability Bonds, to je iniciativa Econu, stanovisko připraví kolega Baltazar. Potom Completing the Single Market, tomu připraví stanovisko kolegyně Nibler. Potom eh, je tady návrh nařízení týkající se celních otázek. To bude mít eh, López Isturis. Petice pana Tagafoso, to udělá předseda. Potom eh, zpráva z vlastní iniciativy, teď jsem se jestli mám na správné stránce. To je tolik tedy k těm zpravodajům, které už čtyři byli jmenováni. Má k tomu někdo nějaké námitky? Nemá, takže tak, jak to navrhli koordinátoři, tak byly schváleni. A je tady řada zpráv. Chceme zprávu z vlastní iniciativy k tématu minimální standardy k procesní pomoci. Potom chceme udělat minislyšení k country by country reporting. K tomu budeme mít, eh, to bude někdy v Dubnu na našem zasedání. Potom chceme schválit zprávu týkať se budoucího práva společnosti. K tomu ještě eh, jsme nestanovili zpravodaje, protože panovala nejednota mezi eh, politickými skupinami. Potom jsme schválili, že pojede delegace do Číny. Teď se to vyřizuje a asi to bude někde v říjnu, listopadu a Potom máme návrh na strukturovaný dialog s komisaři, s komisařkou Reding a s komisařem Barniem a potom s komisařem Ševkovičem 30. května a v Dubnu by ještě se měl konat workshop ke správnímu právu a to byly asi všechna, to byla všechna sdělení předsedy. Byl to dlouhý seznam, za to se omlouvám. To máme vyřízeno. Teď bod číslo 3, to je přijetí zápisu. Bylo mi řečeno, že z 1. března ten zápis ještě hotový není, takže se to musí odložit na příští schůzi. A teď už jsme obu do číslo 4, což je prezentace Institutu evropského práva. A já bych chtěl tady mezi námi přivítat Sera Francise Jacobse, Benedikt Fovork Kosson, Irmgard Krisovou, Kristian Wentehorstovou a Tobias Schulte Inden Boyman. A navrhoval bych, abychom hned začali s touto prezentací. Předpokládám, že Sir Francis Jacobs to uvede, takže prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové a členky tohoto výboru pro právní záležitosti, mý kolegové a já jsme velice rádi, že jsme mohli přijít představit vám Institut evropského práva. Děkujeme vám za tuto příležitost. Zaprvé bych vám chtěl stručně představit své kolegy. Místo předseda, paní místo předseda paní Benedikt forvárt Kosun, dále pan doktor Imgard Gris, který je předsedou našeho senátu, a byl také předsedou rakouského nejvyššího soudu. Paní Kristiane Wenderhorst, eh, odpovědná za finanční otázky z eh, Vídeňské univerzity a to Tobias ten Bojmen, generální tajemník. Já, co by eh, předseda nebo prezident našeho institutu, bych chtěl říct si pár slov na úvod. Již po mnoho let se právníci v celé Evropě domnívali, že existuje určitá potřeba, aby zde existovala nějaký nový institut, který by zahrnul jak odborníky, akademiky, tak eh, odborníky z praxe. Toto těleso by mělo být zcela nezávislé a mělo by přispívat ke zlepšení kvality práva v Evropě. Inspirovali jsme se americkým institutem práva. Jehož, eh, který měl velice dobrý eh, podíl na vývoji amerického práva. Evropský institut evropského práva byl založen v červnu loňského roku po eh, dost eh, takové zdlouhavé eh, přípravě. Podíleli se na té přípravě vynikající právníci celé Evropy. Před několika měsíci se otevřely brány tohoto institutu ve Vídni a máme zde první období na čtyři roky, nebo nejprve budeme působit čtyři roky. Máme zde radu, která je voleným tělesem Celkově tam je 40 vynikajících právníků a je zde také senát, co poradní orgán. Institut evropského práva bude mít co by členy jak akademiky, tak soudce, různé soudní úředníky, právníky a ze všech zemí Evropy. A neomezujeme se ani pouze na Evropskou unii. Nechceme se zaměřovat pouze na akademický výzkum, ale spíše prosazovat a rozšiřovat na základě našich zkušeností nové myšlenky, jak eh, zdokonalovat právo a jak eh, tyto myšlenky zavádět do praxe. Naši členové budou velice um, aktivní v této práci, bude zde evropská hodnota, evropská kvalita. Jedním z takových hlavních eh, principů, jak chceme dosáhnout našich cílů, je zejména to, abychom byli nápomocni při přípravě evropské legislativy. Chtěli bychom spolupracovat s evropskými institucemi, s evropskými orgány, ale vždy chceme vystupovat co by naprosto nezávislý subjekt. Profesor eh, Wenderhorst bude hovořit o přípravě společné evropské právní úpravy prodeje, kde jsme velice aktivní. Generální tajemnice také pohovoří o dalších projektech, eh, které jsme velice pečlivě vybrali a pan profesor, paní profesor Farner Koson pak ještě pohovoří obecně o institutu a další kolega poté pohovoří podrobněji o jeho fungování. A nyní již dávám slovo paní Forvark Koson. Merci, merci. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji, že jste nás sem pozvali eh, si vyslechnout prezentaci našeho evropského institutu evropského práva, který byl právě založen. Takže tady eh, vám ukážu, jak to vypadá z právního hlediska, eh, kdo jsou hlavní aktéři, to znamená zákonodárce, soudci a občané. A potom vpravo je ta právní komunita, to je eh, právní komunita, která se skládá z několika osob. Jsou tam soudci, advokáti pracující v praxi, akademici a právě to, že jsme dali dohromady tyto různé profese je cíl našeho institutu. My dáváme dohromady všechny tyto aktéry, kteří v současné době vytváří evropské právo. Co se týká eh, naší historie, tak musím vám říci, eh, že nás na univerzitě velice zasáhla debata o evropském soukromém právu a hlavně usnesení Evropského parlamentu eh, z roku 89, eh, kde se odkazovalo na občanské právo v Evropě. Možná, že existovalo ještě další usnesení, ale tohle usnesení bylo zcela zásadní a právě tehdy se eh, začal na univerzitě vytvářet tato úvaha, myšlenka vytvoření nějakého Institutu evropského práva, eh, kde eh, by se sloučili veškeří aktéři, kteří pracují na vytváření práva. Eh, takže ten zákon v evropském soukromém právu byl velmi důležitý pro vytvoření celého projektu. Uvědomili jsme si, že je třeba vytvořit nějakou skutečnou evropskou platformu pro výzkum a pro Eh, diskuze o těchto otázkách, jako právo soukromém, tak samozřejmě o právu veřejném, a to eh, diskuze, které by se účastnili jak akademici, tak ti, kdo pracují eh, v praxi, politici, soudci, a že tato platforma musí být nezávislá. Musí to být nezávislá organizace, protože to je součástí našeho statutu, je to v článku 2, kde se mluví o základních principech a tam se trvá na té nezávislosti našeho institutu. A vy víte, potom usnesení 1989 eh, došlo ke konzultaci Evropské komise o evropském sluním právu. Eh, vytvořila se eh, akademická síť a také síť soudců a zúčastněných stran, které se navzájem začaly organizovat. A proto teď máme Institut evropského práva, jehož cílem je dát dohromady všechny tyto proudy a institut sám vznikl eh, z několika iniciativ. Ty dvě hlavní eh, byly v rámci ELIA, Asociace eh, pro Evropský institut práva. To bylo v podstatě takové prodloužení skupiny, které předsedal profesor Christian von Bar. Tam se pracovalo na společných projektech a bylo třeba Eh, rozpracovat vlastně tu akademickou vizi. A mm, zároveň eh, se toho účastnil Evropský institut ve Florencii, akademický institut, eh, kteří chtěli pracovat více se soudci, s advokáty z praxe a organizovat společně semináře, aby vytvořili takovýto institut evropského práva. Tyto iniciativy se tedy sloučily dohromady a nakonec vznikla taková asociace belgického práva, kam přispěli také experti z amerického právního institutu, kteří nám ukázali, jak to dělají ve Spojených státech. Je to institut, který pracuje eh, na velmi realistických projektech. Není to jen takový think tank ani akademická instituce. Víte, že ten American Law Institute je velice úspěšný, obzvláště jeho restatements. A to vše se váže eh, na jejich eh, realistický přístup k věci, kterým jsme se inspirovali, když jsme vytvářeli eh, statuty našeho institutu, eh, naše memorandum a náš manifest. Eh, naše první inaugurační konference založení institutu proběhla v Paříži a těsně předtím, v květnu 2011, začala procedura pro určení, eh, kde bude institut sídlit, jak říkal náš předseda v současné době institucí ve Vídni. Takže je do značné míry financován Vídeňskou univerzitou a rakouskou vládou. 17. listopadu 2011 eh, byl institut oficiálně otevřen eh, za přítomnosti místo místopředsedkyně komise Vivian Redding a začali jsme diskutovat o těch projektech, o kterých tady budeme mluvit za chvíli. Poslání našeho institutu je vysvětleno ve statutech. Jde tam o provádění výzkumu, ale ehm, vnímaného především z praktického hlediska. Chceme pomáhat zákonodárcům při vyvíjení evropského práva. A vytvářet tím pádem ještě kromě té pomoci zákonodárcům takovou silnou evropskou komunitu, která bude založena na různých eh, právních kulturách. To znamená ne na nějaké stejnosti, ale na tom pluralismu, který Evropu charakterizuje. A chtěli jsme také poskytnout takové fórum pro diskuzi a spolupráci mezi právníky, kteří se zajímají o to, jak se vyvíjí evropské právo. Také pro eh, komparatisty mezi právníky, které zajímá komparativní věda aby to forum bylo otevřeno všem možným osobnostem. Eh, takže Institut evropského Institut evropského práva eh, řeší otázky, které se nám zdají důležité, může také eh, jednat eh, podle inspirace, která může přicházet jinut, konkrétně z evropských institucí, z našeho parlamentu, z komise, což jsou pro nás zcela zásadní instituce, které nám naznačují, jakými projekty bychom se měli v budoucnosti zabývat. A paní Redink, když přišla do Vídně, když přijala do Vídně Eh, v září a ještě předtím v Paříži přes svého eh, ředitele kabinetu Martina Salmajera také zdůraznila to bohatství evropských eh, právních systémů a kultur a o tom, že je třeba, a zdůraznila, že je třeba vytvořit propojení mezi těmito kulturami. Jak náš institut funguje? Jako všechny asociace je založen na svých členech bychom chtěli mít eh, několik tisíc členů, v současné době máme stovky členů, instituce velmi rychle rozrůstá, takže jedná se o fyzické osoby, ale máme také pozorovatele, a to mohou být buď eh, fyzické osoby, a nebo eh, zástupci institucí, kteří nemají tedy hlasovací právo, ale samozřejmě se účastní diskuze. Nejdůležitějším orgánem je rada, která přijímá rozhodnutí a která může mít až 60 členů. Zatím tam ještě členů 60 nemáme, ale už skoro. A dáváme si velký pozor, aby na té radě bylo skutečně dobré zastoupení všech členských států a všech profesí. Potom um, exekutivní uh, předseda, uh, pokladník, uh, eh, místo předsedkyně, uh, Eh, ten se schází častěji a má k dispozici sekretariát, který teď sídlí ve Vídni. A na závěr máme Senát, to je takový poradní orgán, který je pro nás velmi důležitý. Velice se účastnil celého procesu zakládání institutu. Doktor eh, Gris a profesor Reinhard eh, Zimmermann jsou také členy Senátu. Takže toto je naše struktura. Eh, valné schromáždění, kde jsou všichni členové, rada, exekutivní výbor, sekretariát, no a potom eh, vpravo máte ten senát, který eh, sleduje veškeré práce rady a dojde-li k nějakým interním sporům, máme arbitrážní tribunál. A to vše najdete ve statutech, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Institut evropského práva pracuje na projektech, některé už No, teď probíhají. Já o tom tedy zatím nebudu nic říkat, protože se o tom bude později diskutovat. Ehm, ve statutu najdete ve článku 12 a 15 popsán způsob eh, fungování těch projektů, jak je možné projekty institutu předkládat, jaké jsou podmínky pro to, aby projekt mohl být vybrán. A vidíte, že se nejedná o žádné teoretické projekty nějakého teoretického akademického výzkumu, ale že se skutečně snažíme reagovat spíš na praktické potřeby. Jde nám tedy opravdu spíše proto vytvořit eh, nějaká vzorová pravidla nebo nějaké obecné zásady, které by potom pomohly zákonodárcům anebo eh, třeba komentovat eh, vzorová pravidla, která už byla někde předložena, nebo komentovat eh, projekty, které v současné době probíhají v Evropě. A to vše se snažíme dělat skutečně s takovým evropským přístupem a brát v úvahu odlišné právní kultury, které v Evropě existují. Na institutu jsou procedury, které musí být respektovány. Eh, záleží tedy eh, na tom, eh, zda ty projekty jsou nástroje anebo prohlášení. U těch prohlášení máme urychlený postup, protože tam rada jmenuje zpravodaje, jsou tam potom také poradci, výbor, který sleduje celou práci, poradní výbor, a který schválí projekt ještě předtím, než je tento zveřejněn jakožto oficiální prohlášení našeho institutu u těch eh, delších projektů, nástrojů, je eh, postup trošku delší a musí se k ním vyjádřit a schválit je valné schromáždění společně s radou. Přidaná hodnota projektu. Jde tam o tom, eh, vnést do toho takový nový kritický přístup, který vychází z různorodé komunity právníků a založené na eh, různých eh, kulturách. Také eh, nám jde o to se bez jakýchkoliv předsudků nebo zvláštních zájmů účastnit takovýchto diskuzí. Máme ve statutu ostatně prohlášení o naší nezávislosti, které je velmi důležité. Je tam detailní text týkající se případných střetů zájmů, protože tohle je skutečně jádrem celého projektu institutu, totiž nezávislost členů našeho institutu. A potom se také snažíme tedy eh, přinášet konkrétní praktická řešení. Obecně je další aktivity našeho institutu. Ty eh, mohou eh, také sloužit obecně evropskému právu a šíření evropského práva a evropské kultury ve světě. Protože z globálního hlediska je třeba, aby Evropa byla dobře zastoupena. My bychom na našem institutu chtěli Eh, propagovat evropské hodnoty skrze právo. Chceme také eh, podporovat výzkum ve chvíli, kdy se hodně mluví o evropském prostoru výzkumu. My se snažíme eh, se tohoto účastnit a je pro nás také důležité soustředit se eh, na eh, právní otázky, na kterých eh, bude v příštích letech pracovat parlament a komise. To znamená, že nepracujeme jenom v přítomnosti, ale že bereme v úvahu i budování budoucnosti. A na závěr, dostávám se na závěr této obecné prezentace, jak tedy náš institut funguje, jak je financován. Už jsem říkala, že tedy z velké části Vídeňskou univerzitou a rakouskou vládou, také příspěvky svých členů a bude také financován z těch projektů, na kterých budeme pracovat. Všechny informace můžete najít na eh, webových stránkách institutu a můžete eh, také napsat eh, na sekretariát, tady máte jejich adresu. Děkuji vám za vaši pozornost. Pane předsedo, dámy a pánové, i já vám velmi děkuji za příležitost tady vystoupit a představit vám Evropský institut, eh, institut evropského práva. Já bych chtěla říct několika slovy, jak vypadá Senát. Senát je vlastně jedním z hlavních gremí ELI, které, který by měl poskytovat poradenství, a to na základě žádostí ze strany rady, ale může také sám eh, z vlastní iniciativy eh, vydávat eh, doporučení. Tento senát se v současnosti skládá z deseti členů. Tito členové byli zvoleni radou. Ve statutu je to upraveno tak, že těch prvních deset členů senátu je voleno radou a rada, pardon, může mít až 21 členů, kteří je méně než 80 let a ti zbývající členové budou kooptováni senátem. Kdo se může stát členem senátu? Může, můžou to být eh, osobnosti právnického života v Evropské unii, kteří eh, mají eh, dobrou pověst. A naším hlavním záměrem je, aby se i v Senátu odrážely různé právní kultury v Evropské unii, tak abychom eh, mohli pracovat na zlepšování právní praxe. A Senát by měl právě odrážet tuto rozmanitost právních kultur. Máme v současnosti členy z devíti členských zemí. A co se týče jednotlivých profesí, máme tam právní vědce, soudce, například z ústavních soudů, máme tam jednoho italského soudce ústavního soudu, máme tam jednoho anglického soudce se Supreme Court, máme tam zástupce se, z tzv. francouzské státní rady a tato rozmanitost, kterou nám Senát v současnosti nabízí, nám dává také možnost řešit nebo vydávat naše doporučení týkající se různorodých eh, právních otázek. Senát byl zvolen v říjnu, eh, v únoru měl své první zasedání a hlavní téma toho prvního eh, zasedání bylo vydat své doporučení radě pro různé projekty ELI, o kterých tady byla před okamžikem řeč. To je hlavní úkol našeho institutu Bylo předloženo 20 návrhů projektu a Senát se právě vyjádřil k těmto projektům. Za okamžik uslyšíte více podrobností o jednotlivých projektech a naše návrhy byly radou potom přijaty. Tato spolupráce která funguje v rámci institutu, nám umožňuje využít odborných znalostí různých osob a podle mě to přispěje k tomu, že ELI bude moci dosáhnout svých ambiciozních eh, cílů. Další důležitou funkcí Senátu je také to, že eh, Senát má také jakýsi rozhodčí soud, složený ze tří členů, kteří by měli řešit interní konflikty, ke kterým by mohlo někdy dojít v rámci našeho institutu. I to je jeden z úkolů, který plníme takže jednak eh, se snažíme vydávat doporučení ostatním gremím, ale také fungovat jako jakýsi rozhodčí soud. Pane předsedo, dámy a pánové, abyste měli nějakou představu o tom, jak může vypadat projekt našeho institutu, tak bych vám chtěla podat krátký přehled týkající se smluvního práva, abych eh, jenom připomněla ten kontext. Jde tady o statement je to reakce ad hoc našeho institutu na aktuální vývoj v právní praxi v Evropě a jedním eh, z jednou z důležitých věcí je návrh komise týkající se evropského práva prodeje. Takže 11. Eh, října 2011 byl eh, formálně předložen návrh na příslušné nařízení. Je to instrument takzvaný opt-in který bude platit eh, jak pro smlouvy mezi eh, podniky, ale také mezi podniky a spotřebitele. Měl by se týkat eh, poskytování služeb, prodeje zboží a dodávky digitálního obsahu a pokrývá velmi širokou oblast spotřebního právu a ty přesné oblasti jsou uvedeny v příslušných přílohách. Základem toho, na základě tohoto návrhu vznikla také pracovní skupina našeho institutu, která se tímto projektem má zabývat na základě soustředných kruhů. Nejprve je to ta malá pracovní skupina, která formuluje eh, naše prohlášení. Dále s nimi spolupracuje poradní tým ale potom jsou to i další orgány našeho institutu a všichni členové eh, v neposlední řadě. Ten základní tým je, se skládá z předsedy, tedy Sir John Thomas, což je předseda Queen's Bench Division. Další členové pocházejí z různých eh, právních profesí a právních kultur. Dbali jsme na to, aby tady byli dva soudci, dva advokáti, notář, zástupci akademické sféry a abychom také združovali e, jak země e, římského práva, tak e, země, které používají common law. Tak, jaké, jaké jsou úkoly této pracovní skupiny? skupiny. Tato skupina se stanovila velmi ambiciozní cíl, tedy plné reformulování návrhu komise, ale je důležité připomenout, že tato reformulace by neměla být chápána jako nějaký alternativní návrh z naší strany, ale hezky německy řečeno by to měl být jakýsi toolbox, instrumentář pro evropské instituce a pro další zainteresované strany. A dále e, naše pracovní skupina bude předkládat návrhy, jak by tento nástroj potom měl v praxi fungovat. Takže e, v podstatě tam bude část A, která bude představovat jakési zhrnutí těch navrhovaných e, změn. Tedy jak by bylo možné případně vylepšit návrh komise, potom tam bude část B, která bude obsahovat plnou synopsi s světlivkami a potom tam bude část C, což bude takový krátký eh, materiál vyjadřující se k dalším opatřením. Pracovní eh, filozofie naší pracovní skupiny je to, že bychom měli eh, reflektovat různé politické postoje, tedy jestli je záhodno přijímat takovou úpravu nebo ne, jestli je to vhodné pouze pro vztahy mezi podniky nebo pro vztahy také mezi podniky a spotřebiteli. To jsou typická politická rozhodnutí, ke kterým se musíme vyjádřit. Přitom se naše pracovní skupina zaměřuje spíše na technické návrhy. Co mohou být eh, technic, jaké mohou být technická doporučení, například, aby navrhovaná pravidla neplnili určité funkce, které jsou navrhovány, dále jde o to, jak upozorňovat na určité rozpory nebo mezery eh, obsažené v návrhu, tak aby eh, tato eh, právo prodeje bylo co nejkonzistentnější. Mohu vám uvést další příklady, například že je tam obsaženo jedno ustanovení, které není možná by se aby se tedy by nacházelo v té smlouvě, pokud nesouvisí s předmětem smlouvy. Řekněme, pokud se to bude týkat dopravy nebo nějaké jiné technické podpory, školení a dalších eh, aspektů. Dále jde například o poskytování telefonické linky nebo dalších aspektů, které by vedly k tomu, že by potom ta smlouva neodpovídala patřičným požadavkům. A v tom případě by například nikdy nebylo jasné, jestli by e, soud na základě takového cizího elementu e, rozhodl o zneplatnění nebo nepoužití dané smlouvy což znamená, že strany by potom musely uzavřít nějakou zvláštní smlouvu, která by pokrývala pouze tyto cizí prvky, například eh, poskytování té telefonní linky a v tom případě by to všechno podléhalo vnitrostátnímu právu. A nezasahovalo by to do evropského práva prodeje. Další příklad vám eh, mohu uvést dalšího technického doporučení. Eh, v návrhu komise, který teď máme k dispozici, jsou pravidla pro prodej dalšímu podniku nebo prodej spotřebiteli, ale jsou, nejsou tady pravidla, které se týkají například prodeje neziskové organizaci. Což znamená, že podnik, který by chtěl využívat toto obecného práva prodeje, a prodat to další právnické osobě, by se musel vždycky ujišťovat o tom, jestli prodává právnické osobě, tedy podniku, anebo jestli prodává například nějaké, nějakému združení nebo neziskové eh, organizaci, což by tu praxi samozřejmě velmi zkomplikovalo a myslím, že by to potom oslabilo praktický dopad eh, úpravy. Je možné se zmínit o dalších příkladech, například omezení na malé a středně velké podniky. I tady by strany eh, při uzavírání smlouvy si musely zjišťovat eh, další aspekty a to by zase jejich praxi stížilo. Jaké problémy ještě v současnosti vidíme v naší práci? Jeden z velkých problémů souvisí s tím, že se zdá, že existuje široká politická zhoda na tom, že by ta to směrnice se neměla příliš odchylovat od e, směrnice číslo 83. Otázka je, jestli by toto omezení rozsahu působnosti eh, neomezovalo nebo nezamezovalo dalším zlepšením. A další otázka nebo problém, se kterým se potýkáme, je do jaké míry je možné navrhovat výraznější změny celého návrhu, například týkající se struktury textu. A jak potom můžeme zajistit, aby i v případě takovýchto změn byla zachována konsistentnost našich dalších eh, návrhů a aby eh, ty naše návrhy byly co nejjasnější. Časový harmonogram vypadá následovně v březnu budeme eh, konzultovat eh, návrh našeho dokumentu. V Dubnu předložíme eh, tuto verzi potom radě Eli. Nemůžeme ještě předvídat, jestli to bude rada schopná rychle projednat, jestli to schválí, nebo jestli například nám tento návrh vrátí k přepracování nebo k doplnění. A na základě toho potom bude vypadat datum eh, zveřejnění. V každém případě neustále konzultujeme jednotlivé pracovní verze s evropskými institucemi, ale i s dalšími zainteresovanými stranami a byli bychom velmi vděční za jakékoliv připomínky nebo podněty. Děkuji vám za pozornost. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, eh, v neposlední řadě bych i já vám chtěl ve stručnosti popsat práci sekretariátu, který je ve Vídni. Budu hovořit velmi stručně, protože celá řada věcí už tady byla zmíněna. Již bylo řečeno, že sekretariát se nachází ve Vídni a je financován Vídeňskou univerzitou. Úkoly sekretariátu jsou následující. Jde o zajištění nebo zajištění podpory, jak technické, tak eh, exekutivní eh, gremiím a také potom jde o implementaci a provádění závěru, která, eh, které tyto grémia přijmou a organizovat práci. Institutu máme na to malý tým pěti spolupracovníků, kteří ovládají řadu jazyků a které také mají za sebou různé profese. Eh, naším hlavním úkolem je komunikace, komunikace s, hlavně také se členy eh, institutu, ale eh, jedná se také o komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami a například i s těmi členy, kteří vykonávají funkci pozorovatelů, ale také jde o komunikaci s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí a informovat tyto instituce o probíhající práci našeho institutu. Tady máte výňatek z našich webových eh, stránek, eh, také publikujeme pravidelný newsletter a dále ještě eh, teď v současnosti vytváříme blog. Jak zajišťujeme spolupráci a komunikaci s evropskými institucemi a dalšími stranami? Například velmi výrazná, výrazné konsultace probíhají s Radou Evropy, ale mohl bych jmenovat také Světovou banku a OECD. Náš institut již nyní má k dispozici síť asi 600 právních expertů, 90% z nich eh, mají sídlo nebo pobývají v Evropě, 10% tedy mimo Evropu. Eh, z nich je většina ze Severní Ameriky, ale také z Asie nebo z Jižní Afriky. Mezi úkoly sekretariátu jsou samozřejmě administrativní funkce, eh, různé typy komunikace a také organizování našich zasedání nebo vytváření série přednášek a také valná hromada, která se koná jednou za rok. Dále jde o podporu těch eh, projektů to představuje hlavní eh, oblast práce institutu a proto bych tomu chtěl říci něco eh, více. Jednak eh, jde o přijímání těch navrhovaných témat. V současnosti je to ten návrh pro všeobecné právo prodeje. Dále ale jde o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tento projekt bude ještě nějakou dobu trvat, protože První návrh se předpokládá také jako podklad pro konferenci eh, eh, ministerskou od 18. do 20. dubna. Nedávno byla přijata i další témata, na jejich základě se budou eh, vytvářet nové projekty. Je to daň z příjmu a mobilita, dále správní, právo procesní, ochrana osobních údajů, to ale nevyplývá z nějakého konkrétního návrhu komise, ale bude to mít mnohem širší eh, záběr a dále jde o řešení kolizních eh, problémů v trestním, evropském trestním právu. Ale těch témat bude více, budou se postupně doplňovat a ta situace se bude ještě měnit. Děkuji vám za pozornost. Já vám eh, děkuji za tyto velmi obsažnou eh, prezentaci. Myslím si, že to vypadá na vynikající práci. Ty výsledky se nám budou v naší práci velmi hodit. Vy jste tady eh, zmínil celou řadu zajímavých příkladů já a další zpravodajové se o toto téma velmi eh, zajímám a budeme mít opravdu velký prospěch z výsledku vaší práce, pokud za několik měsíců můžeme eh, od vás dostat eh, konkrétní návrh, který bude obsahovat užitečné návrhy. A teď se o slovo přihlásila kolegyně Regner. Jako výdeňačka jsem velmi ráda, že Evropský institut práva se eh, nachází ve Vídni a také velmi blízko evropského domu ve Vídni, takže už tím eh, tady bude navázána velmi úzká vazba k Evropskému parlamentu, Evropskému komisi. Mám dvě otázky. Ta první se týká spolupráce s eh, Evropskou právní akademií v Trieru, jak intenzivně je to spolupráce. A druhá otázka se týká spolupráce eh, v rámci Evropské unie jako takové. Eh, je tady nějaký rozpor mezi severem, jihem, západem, východem, nebo je tady to zastoupení například různých eh, profesí akademiků rovnoměrné? Myslím, že si vyslechneme další otázky. Kolega Boris, Liguer, Wieland. Je jich celá řada, takže vytvoříme seznam řečníků. Teď kolega Boris. Já pochodzę z Polski, ale chciałem, chciałem państwa... Děkuji, já pocházím z Polska budu hovořit polsky a mám následující otázku. Chystám se připravovat eh, stanovisko, které se týká velice zásadního segmentu. Jedná se o eh, výzkum, vlastně výzkum, program výzkumu Horizon 2020. Je to obrovské téma, které teprve začínáme řešit a mělo by se to týkat nikoli pouze vývoje technologií, ale i různých eh, humanitních věd. Takže je tam celá řada zajímavých eh, důležitých témat, která souvisí i s právními tématy. Zcela jistě předložíme pozměňovací návrhy, abychom zajistili, že evropská studia budou považována za velice důležitý ehm, podíl studií, která také musí být financována. Chci se zeptat, zda ehm, bychom mohli také využívat tyto programy. Jedná se vlastně o pokračování sedmého rámcového programu. Jaký je váš názor? Děkuji. Nyní pan Bodu. Mulțumesc. Întrebarea mea este dacă Děkuji, já mám tento dotaz. Dokumenty, které připravujete, už jsou někde k dispozici? Máte nějakou databázi? Děkuji, paní kolegyně, pan Filan. Děkuji, já mám jenom otázku, jestli můžeme tu prezentaci dostat v nějaké formě, buď vytištěnou nebo elektronicky. Good, kolega Belenguer. Kolega Bellinguer. Já bych chtěl poděkovat našim přátelům z Evropského institutu práva protože já souhlasím s naším panem předsedou. S tím, eh, že je třeba, abychom dali dohromady naše intelektuální síly, protože konec konců, když se dáme dohromady, jsme celé tisíce, takže eh, tam můžou být skutečně zajímavé příspěvky vědecké komunity, ale já jsem tady chtěla říct eh, tři věci. Abychom začali s nějakým dialogem, jak tady říkal i kolega Léne. My tady pracujeme na vědecké kultuře. Z právního hlediska, co se týká e, vzdělávání soudců a advokátů a v podstatě e, celého toho procesu zákonodárství a implementace, a to i vytváření takové evropské právní mentality. Tím vším se zabýváme. Náš parlament vydal usnesení, vydal dokumenty, které se tohoto týkaly. Také jsme eh, schválili takové usnesení o pilotním projektu nedávno na plenárce. A já bych chtěl poprosit eh, naše kolegy z Institutu evropského práva, aby se zabývali touto tematikou a aby eh, zaznamenali, že nás to opravdu velmi zajímá, protože právní věda může velice přispět k tomu vytváření soudní mentality tady v Evropě. Naše druhá otázka eh, se týká návrhu komise pro eh, zákon nebo pro právní úpravu prodeje a o smlouvní právo obecně. Tohle je velice citlivá oblast a velice důležitá. Já jsem eh, s panem kolegou Lénem společně s pravodajem a i na našem výboru se objevují zcela odlišné názory a my musíme dospět k nějakému konsensu. Takže ta práce, kterou jste vy připravili, odvedli, ta skřínka nástrojů, ten toolbox eh, pro výklad dopadu takovýchto legislativních návrhů, ať už je to na občany nebo na podniky, to všechno může být velice užitečné. Takže já jsem chtěla říct, že nám by opravdu velice pomohla nějaká takováto práce, nějaké studie, které se dají použít k odpovězení na základní otázku. Je to k něčemu nebo není? A pokud to k něčemu je, tak jak toto prokázat? Jak prokázat, že je to skutečně eh, legitimní, že to má eh, nějakou přidanou hodnotu pro naše podniky a pro spotřebitele v Evropě? když vytvoříme nějaké další legislativní návrhy, další legislativu, další normy. K tak citlivé otázce. Je to tolik článků, je to opravdu velmi dlouhý návrh. A poslední věc. Chtěl jsem tady zdůraznit, že eh, jsem velmi rád, že se e, zabýváte evropským administrativním právem. My jsme na tom teprve pracovat začali, takže se zatím víceméně rozhlížíme a snažíme se e, zorientovat. A chceme se omezit e, skutečně ne na obecní administrativní právo v Evropě, ale na naše zásahy do tohoto práva. Takže i tady si myslím, že by nám velmi prospěla přímá spolupráce. Danke, Frau Kollegin Tein, bitte. Kolegyně Tein. Děkuji za vaši prezentaci a hlavně také za to, že jsme vůbec si mohli vyslechnout. Já si myslím, že je velmi důležité, aby takový institut existoval, protože my něco máme ve členských státech, takže je dobře eh, mít také institut, který se bude zabývat evropským právem. Mám několik otázek. Vy jste říkali, že už jste se začali věnovat některým tématům, například právo prodeje. Zajímalo by mě, jestli jestli máte i nějaký ideový eh, přístup, kromě politického. Já jsem tady od roku 2009 a od té doby jsem si uvědomila, že například v oblasti trestního práva se právní úpravy ve členských státech od sebe tak výrazně liší, že vlastně harmonizace nebo minimální harmonizace anebo částečná harmonizace vůbec není možná. A když se teď podíváme na právo prodeje, tak možná vyjde najevo, já nevím, jestli jste o tom přemýšleli, že obecně eh, vyjde najevo, že vzhledem k 27 různým právním úpravám eh, práva prodeje, například také už v minulosti u statutu nadací, eh, to tak vyšlo najevo, Zjistil, že to není možné, nebo že to bude prováděno velmi obtížné, takže se vás chci zeptat, jestli jste se zamýšleli nad tím, jak to pojmout eh, teoreticky. A jedna věc, možná jste už to říkali, chci se zeptat, jestli pokud někdo podá nějakou žádost o vaše stanovisko, tak jestli je to zdarma nebo je to nějak spoplatněno. Pokud my budeme v Evropském parlamentu například potřebovat nějaké vaše prohlášení, tak se chci zeptat, jak to bude probíhat. Kolega Hefner. Já mám teď jednu otázku, za kterou se trochu omlouvám dopředu, protože se mi těžko formuluje. Já vám samozřejmě děkuji za vaši prezentaci. A ta otázka, kterou teď mám, se týká následující věci. Já jako člen tohoto výboru, ale také člen jiných výborů, často konstatuji, že u právních otázek a diskuzích o nich se vždycky jaksi opíráme o naše národní eh, právní tradice a kultury. A v mnoha případech si myslím, že by naší diskuzi prospělo, kdybychom eh, předtím dostali jakýsi obecný briefing, který by vysvětlil, jak je určitá oblast eh, v různých zemích upravena, abychom ještě předtím, než začneme něco projednávat, si o tom mohli udělat nějaké povědomí. Mohli byste nám s tím vy nějak pomoci? Bylo by to možné? Ještě já mám eh, několik otázek, říká pan předseda. Nechci někomu upírat eh, právo na slovo. Chtěl bych se připojit k tomu, na co se ptala kolegyně Regner na kontakty s tou právní akademií v Trevíru. Existuje také Evropský den juristů, Chci se zeptat, jestli máte nějaké kontakty s touto platformou a jsem velmi rád, že jsem slyšel, že rakouská vláda a e, Vídeňská univerzita podporují vaše práci. E, bude to tak trvalé, nebo je to zajištěno e, na trvalo, nebo předpokládáte také nějaké financování z větší části od vašich členů, anebo bude vaše působení v Rakousku sponzorováno tak jako dosud? Takže to jsou naše otázky. Pane Jacobsky, budete chtít jako první? Thank you, Mr. Chairman. Velice děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří položili dotazy. Pokusím se na ně odpovědět stručně a možná, že i kolegové se k tomu připojí. První dotaz se týkal možných vztahů mezi, tím trevírsk, mezi tou Trevírskou akademií Evropského práva a vnitrostátními eh, právními instituty. Náš institut eh, je velice rád navazuje vztahy s ostatními instituty. Myslíme si, že je to dobré pro fungování, má to praktické dopady a výzkum, který provádíme, se vždy dívá do praxe. Takže je dobré mít vztahy s těmi vnitrostátními instituty. Dále, co se týče eh, těch různých eh, rámcových programů pro výzkum, o kterých jste hovořili, a těch pilotních programů, tak eh, chci opět zdůraznit, že my velice rádi budeme spolupracovat s ostatními instituty, s ostatními orgány. Uvedu příklad správního práva, což je také, na to také padla otázka. Hovoříme zde například o možnosti spolupráce s, institu, s, s instituty, které pracují eh, na těchto správních otázkách. Minulý týden jsme uspořádali velice e, dobrou konferenci, také se to, na tom podílel Evropský ombudsman a i vlastně Evropský parlament. Takže je důležité, abychom udržovali kontakty se specializovanými výzkumnými agenturami a institucemi, které, spolupra- které pracují na stejném poli. Dále jste padla otázka, která se týká našeho propojení s akademickou sférou a s odborníky z praxe a také v souvislosti s zejména třeba mm, vlastně s různými evropskými eh, subjekty z, z různých zemí Evropské unie. My usilujeme o tyto vztahy, o vztahy se všemi sférami, jak s akademickou sférou, tak s odborníky z praxe a to ze všech částí Evropy. Nevíme zatím, na co se máme soustředit. Když zřizujeme různé výbory, když zřizujeme různé poradní komise, tak usilujeme o rovnováhu mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými právními tradicemi. Bereme Zcela jistě budeme brát v úvahu různé právní tradice, různé právní základy, protože u nás také budou zastoupeni právníci z různých systémů. Pak zde padly ještě některé specifičtější otázky, například zda Eh, máme k dispozici, nebo zda zveřejněme naše databáze nebo naše dokumenty. Zatím ještě těch údajů nemáme tolik k dispozici, protože jsme teprve nedávno vlastně začali. A otázka byla také i, zda můžeme vám poskytnout tu prezentaci. Já si myslím, že to určitě bude možné zveřejnit tuto prezentaci na naší internetové stránce, kde naleznete i různé další zajímavé informace. Nicméně, jakmile bude naš, náš projekt schválen radou, což je vlastně taková ta základní podmínka, tak poté bude tento projekt také zveřejněn. Pak ještě další dotazy, které padly. Co se týče právní úpravy prodeje, tady jste se zdá, vedete v úvahu eh, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, jednotlivé, eh, rozdíly mezi jednotlivými politickými přístupy. Chtěl bych říci, že eh, jsem hovořila o tom, že ty projektové týmy jsou složeny z odborníků z různých zemí. Někteří spíše provaž, eh, eh, prosazují více harmonizaci než ostatní. Máme zde, dokonce tento projektový tým eh, vede anglický odborník, kterého toto téma velice zajímá. Podobně mohu odpovědět i na otázku toho projektu práva, právní úpravy prodeje. Tady jste se na to, stát, to nakonec bude užitečné. Účelem naší pracovní skupiny je právě zvýšit užitečnost, zvýšit prospěšnost tohoto, této právní úpravy, jak už o tom hovořil můj kolega. Chceme odstranit různé takové nejisté věci, různé lakuny. Chceme vyjasnit eh, všechny eh, věci, aby to nakonec bylo užitečné v praxi o to usilujeme. Usilujeme o to, aby evropské právo eh, bylo dobře použitelné v praxi a aby hájilo zájmy občanů. Pak ještě další konkrétní dotazy, které padly. Ptali jste se nás, jak to bude s financováním po té, co nás přestane financovat eh, Vídeňská univerzita, což bylo zatím plánováno na čtyři roky. Po uplynutí této doby budeme muset zjistit, jaká je situace, zda třeba Vídeňská univerzita by si přála pokračovat, a pokud ne, tak bychom vypsali výběrové řízení a možná by o, tom, o to financování měly zájem třeba jiné instituce, ale myslím si, že za ty čtyři roky už se zviditelníme a že tedy snad bude existovat zájem o podporu naší budoucí práce. Pokud se nemýlím, tak jsem zodpověděl alespoň stručně většinu dotazů, které padly, ale kolegové se k tomu ještě možná připojí. Um, quelques autres questions. Možná pár dalších konkrétních otázek. Eh, pan Bovis eh, bude připravovat tu zprávu o výzkumu z hlediska té vize 2020. Já si myslím, že Institut evropského práva není struktura, která by zahájila provádění nějakého programu, ale spíš eh, bychom se měli spolu zamyslet eh, nad tím, jaký dopad eh, by měla taková restrukturalizace evropského, evropské výzkumné komunity. A to je věc, na kterou bychom se rozhodně mohli společně zamyslet, protože to bude velmi důležité pro příští desetiletí. Co se týká vystoupení pana Berlingera, a na školení soudců. Tak ano, máte pravdu, když říkáte, že je to velice důležitý projekt a je to důležité i pro Institut evropského práva. My jsme velice ocenili sdělení eh, z 13. září 2011, eh, kde se zmiňoval Institut evropského práva. Během těch prací na vytváření Institutu evropského práva. Eh, na tu otázku eh, byly eh, různé názory. Máme se tvářit jako institut pro školení hlavně soudců nebo ne? Byly k tomu opravdu různé názory a nám se zdálo na začátku, že ještě nebudeme reagovat na ty návrhy komise, které se týkaly právě toho velmi obsažného programu pro školení soudců, ale přesto bychom rádi nějak přispěli k tomuto vytváření evropské právní mentality a chtěli bychom mít eh, nějaké eh, blízké vztahy s institucemi a s výzkumnými centry, eh, které se účastní toho školení, ale zatím teprve začínáme s našimi aktivitami a nejsme dostatečně zorganizovaní, abychom mohli zajistit školení soudců v Evropě obecně. A na závěr, ano, ta otázka toho 28 režimu. Ano, my jsme eh, proto byl by to v podstatě takový další režim eh, v interním právu. Mohli bychom eh, to uplatnit například pro různé nadace, pro spoustu dalších subjektů. To všechno samozřejmě náš institut velmi zajímá a budeme na tom pracovat společně s Evropským parlamentem a s komisí. Takže to bylo pár takových dalších připomínek a myslím, že abych odpověděla na otázku pana Hefnera. Mně se zdá, že tohle by mohla být jedna z funkcí institutu. Pokud by vás to zajímalo, mohli bychom vždy před vašimi diskuzemi vytvořit nějaké dokumenty, které by srovnávaly evropské právo v těch otázkách, o kterých chcete jednat. Já si myslím, že to je právě cílem dnešního zasedání, popovídat si s vámi o tom, co by pro vás mohlo být zajímavé. Děkuji zum, zur Frage zum europäischen... Já ještě se chci vyjádřit k té eh, otázce, k těm eh, toho dne juristů. Já jsem předsedkyní té rakouské sekce eh, této organizace. My máme velký zájem, určitě se staneme jedním z těch institucionálních členů našeho institutu a nabízíme to i ostatním dnům turistů, turistů i v ostatních zemích takže určitě eh, přemýšlíme o tom, jaký mohl být podíl na naší práci. Jenom ještě stručně k poslednímu bodu. Nenom, že už že, že je zájem tady o spolupráci, ale předpokládáme, že se budou každé dva roky konat společné konference s tím dnem juristů a e, kromě toho budou probíhat určitě i další e, setkání a jak to bylo právě řečeno, ta spolupráce bude určitě velmi intenzivní. Také e, se připravujeme na diskusi ERA Strevíru, která se podílela také na našem založení. A teď ještě k právu prodeje, o to tady, o to pane velký zájem. My jsme se rozhodli na naší pracovní skupině, že ty velké politické otázky budeme eh, považovat za dané. Eh, a k tomu jsme se rozhodli ze, dvojích, eh, ze dvojího důvodu. A to proto, že existují prohlášení různých organizací, které si jako předmět vzali právě tyto otázky. Má cenu vytvářet nějaký 28. režim anebo druhý vnitrostátní režim? Potřebujeme to, nepotřebujeme? A my jsme neměli pocit, že náš institut by měl eh, předkládat nějakou skutečnou novou přidanou hodnotu. A proto eh, se do těchto otázek pouštět nechceme a to také proto, že by mohlo jejich projednání na radě Eli být emocionální a muselo by se o tom potom i hlasovat. Myslíme si, že pokud se jednou rozhodne, že eh, práva prodeje je záhodná a patřičná, tak naším úkolem je hlavně se postarat o to, aby eh, její definitivní verze byla co nejpraktičtější a nejkonsistentnější. My už jsme o tom diskutovali s komisí a našli jsme celou řadu bodů, kde si myslíme, že ten návrh komise lze Eh, zlepšit. A na úplný eh, závěr, co se týče informací, které jsou například na našich, na našich webových stránkách, ty všechny materiály, které my vydáváme, nejsou všechny veřejně eh, přístupné, ale kdo se na nás obrátí, tak je samozřejmě může dostat a ten, kdo je naším členem, a kdo se zajímá o, o naše členství, má samozřejmě vždycky privilegovaný přístup eh, k návrhům našich zpráv, takže možná je to i malá pobídka eh, k tomu, abyste se začali zajímat o přistoupení k, našemu, k naší členské základně. A já na úplný konec eh, jsem chtěl říci, že je evidentní, že nemáme záměr konkurovat těm dalším institucím, které tady byly zmíněny, ale i tak si myslím, že v budoucnosti by stálo za to, aby došlo k posilování výměny eh, znalostí, například i vůči státům střední a východní Evropy nebo vůči kandidátským státům a snažit se organizovat eh, transfer výsledků naší práce. Například minimálně ty definitivní eh, prohlášení by měly být přístupné bezplatně v případě, že to bude financováno, financováno z našeho obecného rozpočtu. A ještě k těm 600 členům, které teď máme, většina z nich pochází z akademického prostředí z celé řady českých eh, zemí. My ale teď pracujeme na tom, abychom získali více členů ze zemí eh, střední a východní Evropy. Nedefinujeme Evropu jenom jako členské státy Evropské unie, tedy 27, ale definujeme si to jako širší Evropu a byli bychom a jsme velmi rádi, že na té naší práci týkající se Evropského soudu pro lidská práva se bude podílet i jeden ruský kolega. A doufáme, že tomu tak bude i v případě těch nadcházejících projektů. Děkuji vám. Mě už bývá jenom eh, vám poděkovat. Myslím, že eh, vaše prezentace byla výborná. Eh, myslím, že budeme často využívat eh, vašich, eh, vaší práce také mm, ve formě našich různých slyšení. Ještě vám přeji hezký pobyt v Bruselu a šťastnou cestu domů. A my teď budeme pokračovat v našem programu. Jsme u bodu číslo 5. Ten se ale odkládá, protože tady nemáme zpravodaje a teď se dostáváme k bodu 7. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu dětí, obětí trestného činu. Eh, navrhovatel López Isturis tady eh, také není, protože je indisponován, ale i přesto budeme hlasovat. Tu. Ähm, ale Právě bylo řečeno, že musím nahradit pana navrhovatele i během hlasování. Nemám žádné doprovodné poznámky k tomu, takže myslím, že můžeme hned přejít k hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 37 od pana Albrechta. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Většina, takže zamítnuto. Číslo 39 od pana Albrechta. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Ne proti. Přijato. 38 od paní McCarthy. Kdo pro? Proti? Přijato. Číslo 4. O tom uh, musíme hlasovat. Kde pro? Proti? Přijato. Číslo 40. Kdo je pro? Proti? Přijato. 6 eh, bylo staženo. 41 od paní McCarthy, kde pro, proti, přijato. 42 od paní Regner, kde pro, proti, drželi se přijato. Číslo 8 od pana navrhovatele, kde pro, proti, přijato. Číslo 44 od pana eh, zpravodaje, kde pro, proti, přijato. 43 od paní Regner, kde pro? Proti. Přijato. Číslo 9 od navrhovatele s ústním poznacím návrhem, který je tady eh, na vašem seznamu, kde pro? Proti. Přijato. Číslo 10 pro. Proti. Přijato. 11. Nemusí se o tom hlasovat. 45 eh, pro, proti. Přijato. Číslo 12 pro, proti, přijato 46 od pana Albrechta. E, spočívá ze dvou částí. Je tady ústní poznací na té první části. Kdo je pro? Proti. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zamítnuto. 47 od paní McCarthy. Kdo je pro? s ústním poznacím návrhem. Bitte? Frau Lichtenberger, wo ist das Problem? Paní Lichtenberger? Mimo mikrofon. Ach Uh, to the second part of the uh, uh, all amendment. Ke druhé části toho ústního pozměňovacího návrhu, já jsem se nebyla jistá, jestli tam skutečně je většina. Spočítal jste to? A jak to bylo? U 46, druhá část, kdo je pro, ještě jednou, zvedněte prosím ruce. Jenom dva. Proti eh, zbytek, takže to bylo jasné. Teď číslo 47 jde pro. Proti. E, přijato. 48 od paní Regner, kde pro? Proti přijato. 13 s ústním pozitivním návrhem, kde pro? Proti přijato. 14 o tom hlasovat nemusíme. Číslo 15, kde pro? Proti přijato. 16 pro. Proti přijato. 49 od McCarthy, kde pro? proti přijato, 17 e, bylo staženo, od 50 pana Stanova jde pro, proti zamítnuto, 51 jde pro, proti drželi se přijato, 52 jde pro, proti přijato, 53 pro, proti přijato, 54 od Olbrechta jde pro, proti, zamítnuto, 55 od McCarthy, kde pro, proti, přijato, 56, kde pro, proti, přijato, 18 bylo staženo, 57 s Kolega Stojano se hlásí. Извинете, господин předsedatelů no по 50... Omlouvám se, pane předsedo ale vlastně se týče 57 a 58, tak 58 to jsem předložil já. A v mém hlasovacím seznamu se říká, že to není slučitelné s, s 57. Já tomu nerozumím, proč to není slučitelné. Pan Lopez, Isturis White a já zde chceme eh, každý vložit něco jiného. Já si myslím, že to je slučitelné. Meine sagt auch, dass das nicht kompatibel sein soll. Moje poznámky říkají, že to slučitelné není, tak eh, se podíváme tady k našim spolupracovníkům, co si o tom myslí. und 58. Já se pokusím to vysvětlit. Eh, pan navrhovatel předložil ústní poznací návrh, který obsahuje ten váš. Takže teď tady napsáno Victims of Terrorist Attacks, of Organized Crime, of Pedophilia and of Cybercrime. A tím je tedy pokryt váš pozněvací návrh a tím pádem to není slučitelné. Takže hlasujeme o 57, kde pro, proti, někdo, přijato. Tím jsme pokryli 58, 59, kde pro, proti, zamítnuto, 19, pro, proti, přijato, 20, nemusíme hlasovat 60, kdo pro? Proti. Přijato 21, je tím vyřízen, takže 61 od pana Stanova, kde pro? Proti. Přijato 22, kde pro? Proti. Přijato 23, kde pro? Proti. Přijato 24, kde pro? proti, přijato, 62 ne, pro, proti, přijato, 25 jo, vyřízeno, 26 ne, pro, proti, přijato, 63 pro, proti, přijato, 27 bylo staženo, 64 ne, pro, proti, přijato, 28 bylo staženo, 65 ne, pro, proti. Ještě jednou to věříme. Zvedněte prostým ruku. 65, kdo pro? Proti. Zamítnuto. 66, kdo pro? proti, přijato 67 jde pro, proti, přijato 29 pro, proti, přijato 30 jde pro, proti, přijato 31 pro, proti, přijato. Jedna pro, proti, přijato. 32, Stojanov, kde pro, proti, přijato. 33, kde pro, proti, přijato. 34, kde pro, proti, zamítnuto. 35, pro, proti, Přijato 2, staženo, 36, ne pro, proti, zamítnuto 3, ne pro, proti, přijato na závěr eh, o celém textu, jde pro, proti, držel jsem jednohlasně eh, přijato. Děkuji vám. Můžeme potom poblahopřát eh, panu navrhovateli. A teď máme eh, výměnu názoru k ochraně spotřebitele. Paní Vikstra má slovo. O já kommer vara velit, velit. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit velice stručně. Mikrofon je zapnutý, že? Já budu mluvit anglicky, asi to bude jednodušší. Vážení kolegové, tohle je naše první výměna názorů, takže já budu mluvit velice stručně. Projdu jen hlavní linie tohoto návrhu a potom si ráda vyslechnu vaše komentáře a vaše připomínky. Jak všichni víte, eh, z rozpočtu se eh, teď stanoví fondy na program ochrany spotřebitelů na léta 2014 až 2020. A tento návrh komise stanoví ten eh, program pro spotřebitele na totéž období. Aktivity eh, v tomto programu mohou být rozděleny do čtyř hlavních kategorií. Jednak eh, pro konsolidaci a zvýšení bezpečnosti produktů, za druhé informovat a školit spotřebitele, aby si byli lépe vědomi svých práv, za třetí práva na odvolání, mimo jiné skrze nástroj, který se nazývá alternativní řešení sporů a nakonec se jedná o posílení práv spotřebitelů skrze užší spolupráci mezinárodními eh, orgány a ehm, podpora spotřebitelů poradenstvím. Pane předsedo, eh, já ten návrh komise shledávám skutečně dobrým. Podívám se na detaily a ještě se k tomu vrátím na našem zasedání eh, v Dubnu. A navrhuji eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy 8. května a myslím, že to je zatím všechno. Děkuji. Chce někdo k tomuto slovo? Ne? Výborně, takže já vám velmi děkuji, paní Wikstrom. Takhle to uděláme a dostáváme se tím pádem k bodu 10. Distribuce audiovizuálních děl v EU po internetu a zpravodají pan Boris, prosím. Děkuji. V ramach práce nad, nad e, tą kwestią odbyłem bardzo wiele konsultací. Chtěl bych říci, že v rámci e, našich prací na této otázce jsem konzultoval audiovizuální sektor v Evropě a chtěl bych říci, eh, že eh, s velkým potěšením také vítáme eh, konzultace, které provedla Evropská komise v rámci té zelené knihy. Ukazuje nám to, jak důležité je zabývat se audiovizuálním systémem v Evropě a hlavně co se týká mm, koncesí a licencí. Já si myslím, že otázka té distribuce děl v EU po internetu je zcela zásadní. V současné době je audiovizuální sektor velmi důležitý pro naši ekonomiku. Je to velmi e, velká část našeho e, produktu, je to také součást e, strategie Evropa 2020, stejně tak jako e, jednotný trh. Víte, že zatím existuje spousta překážek pro volnou distribuci eh, audiovizuálních děl v EU po internetu. A práce na tomto stanovisku eh, musí ukázat eh, specifika tohoto internetového trhu, který vyžaduje velkou flexibilitu pro distribuci audiovizuálních děl v digitálních formátech. Takže je třeba eh, najít nějaké eh, právní moduly, které umožní přístup eh, k těmto dílům na internetu a ta distribuce musí také odpovídat poptávce na trhu. Přitom si uchovat dostatečný respekt pro práva autorů. Víme, že ta distribuce po internetu probíhá skrze zvláštní distribuční body. V některých členských státech existuje národní legislativa, která stanoví, eh, kolik filmů například může být takto distribuováno, systém eh, distribuce DVD nebo na různých eh, zvláštních digitálních v různých zvláštních digitálních formátech. To všechno se liší. Má eh, být tento systém distribuce po internetu dostatečně kompetitivní a odpovídat potřebám našich spotřebitelů, musí být flexibilní. Já si myslím, že by ten mechanismus měl odpovídat eh, něčemu, že by měl odpovídat eh, tomu, co mají ve Spojených státech, ale to bude asi chvíli trvat. A chtěl bych také říct, že kvůli specifikum audiovizuální oblasti, potřebujeme si potřebujeme tam uchovat eh, určitý princip eh, teritoriální distribuce. Protože audiovizuální průmysl má své vlastní eh, teritoriální licence, své zvláštní koncese a odtud plynou peníze pro vytváření dalších filmů. Například takhle funguje televizní systém. Oni podstatě mají takové zvláštní financování. Eh, producenti získávají peníze od distributorů a tak získávají peníze na eh, produkci evropských filmů. Takže já si myslím, že ten jejich systém koncesí by eh, měl zůstat dobrovolným, neměl by být povinný. Měl by být fakultativní, protože ty evropské koncese skutečně jsou v této chvíli docela drahé a v některých případech by pro ně bylo dost těžké se přizpůsobit, protože ty náklady jsou už teď dost vysoké. My víme, že ty, ty koncese většinou eh, patří jedné zemi nebo skupině zemí, eh, které používají stejný jazyk. A proto si myslím, že ten evropský systém by měl zůstat Eh, dobrovolní, fakultativní. A další otázka. Já bych chtěl vyzvat Evropskou komisi, aby předložila eh, legislativní návrh nebo nějakou iniciativu, co se týká eh, kolektivního zpravování copyrightu, abychom zajistili lepší úroveň tohoto zpravování, zvláště když se jedná skutečně o několik orgánů, které tak činí společně. Jde nám o to zjednodušit ten eh, proces eh, vydávání koncesí. A co se týká hudby, eh, fungují takovéto společné zpravování docela dobře, ovšem co se týká audiovizuálního průmyslu a filmu, není tomu tak. Takže si myslím, že bychom měli tyto dvě oblasti oddělovat. To znamená, pokud je obsah tedy audiovizuální, to znamená filmy, anebo jestli se jedná o hudbu. A další věc, eh, chtěl jsem vyzvat Evropskou komisi, aby tato předložila hodnocení dopadů, co se týká eh, proporčního odměňování autorů. Já vím, že ten současný evropský systém eh, může být rozdělen na tři segmenty. První skupina to by byly asi smlouvy, které jsou podepsány mezi mezi umělci a těmi společnými manažery. Eh, tam eh, jsou konkrétní smlouvy, specifické smlouvy. Eh, ta druhá skupina to by byl systém vycházející z udělení práv umělcem distributorovi. A ta třetí skupina to by byl potenciální systém, který je vytvářen těmi kolektivními správci. Takže tam nejde o to rozhodnout se, která skupina funguje nejlépe, protože víme, jak už jsem říkal, že v hudbě to kolektivní zprávcovství funguje docela dobře, kdežto u filmů funguje lépe ten systém založený na smlouvách. My bychom ale chtěli požádat Evropskou komisi, aby provedla hodnocení dopadu, abychom věděli, kterému systému dávat přednost. Víme, že pan komisař Barnier by měl k tomuto také vydat stanovisko, ale eh, neradi bychom eh, se k tomu vyjadřovali my sami nechceme toto rozhodnutí přijímat my a také bychom chtěli požádat Evropskou komisi, aby eh, ohodnotila eh, legislativu, kterou zatím máme pro takováto díla. Je to věc, eh, na které pracujeme také. Jde tam hlavně o autorská práva, o copyright a o to, čeho jsme zatím v této oblasti dosáhli. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, Co se týká DPH, DPH na internetovou distribuci děl. My jsme k tomu přijeli usnesení. A jak možná víte, snažíme se zajistit, že nedojde k žádné diskriminaci určitého média, takže DPH je velmi důležité chceme-li eh, zajistit, že eh, budeme mít k dispozici všechny nástroje, které potřebujeme. A ještě jedna věc, možná to předložíme jakožto pozměňovací návrh, se týká jednotné identifikace jednotlivých děl. Mluvím o takovém zvláštním ISNA systému, stejně jako máme identifikační systém pro knihy na základě jednotlivých norem. Bychom chtěli vytvořit něco podobného pro audiovizuální díla. A když tady mluvíme o té internetové distribuci, já vím, že Evropská komise má eh, v tomto už svou praxi. Víme, že svým způsobem se jedná o trh, na kterém je hodně piráctví, hodně nelegálního stahování děl z internetu, takže jsme se snažili vytvořit nějaký opravdu dobrý, kvalitní právní model. Všem také model, který bude snadno dostupný našim spotřebitelům. A proto jsem tady předložil návrh takového pilotního projektu a doufám, že na jeho základě potom Evropská komise v příštích dvou letech bude moci eh, z toho vyvodit určité závěry. Ten pilotní projekt je projekt za 2 miliony euro a doufáme, že nám přinese nějaké výsledky, které povedou k pozdější prezentaci nějakých dobrých právních aktů. Takže to jsou eh, hlavní myšlenky, které předkládám ve stanovisku. Samozřejmě, že jsem otevřen vašim připomínkám. Máte-li nějaké nápady, nějaké připomínky, tak mi je prosím pošlete. Máte čas do konce března ale i jsem si jistý, že budeme mít možnost o tom jednat i ze stínovní zpravodajem. Euh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi eh, eh, vděčná panu zpravodaji, že to pojal takto eh, široce, tuto distribuci odvizelných děl v EU po internetu. Chtěla bych zdůraznit několik bodů, které by podle ně měly být doplněny do našeho stanoviska. Když hovoříme o audiovizuálních autorech, tak tady se nerozlišuje mezi eh, autorem scénáře a realizátorem. Nicméně statut autora je v celé EU relativně dobře harmonizován. Zatímco statut realizátora nebo zhotovitele eh, eh, až tak není, takže mezi tím eh, potřeba rozlišovat. Samozřejmě, že souhlasím s tím, co jste říkal o kolektivním řízení a s tím, že potřeba v této oblasti postoupit dále. Nicméně se ptáme, jestli smluvní vztahy a odměňování autorů neupírají autorům jejich právo na odměňování, zejména tam, kde se to e, týče distribuce na internetu. Je pravda, že některé e, společnosti zastupující autory audiovizuálních děl, aby bylo neodiskutatelné jejich právo na odměnu za distribuci po internetu v kolektivním systému a také jde o to, jestli se má vytvořit eh, nějaký zvláštní systém odměňování za distribuci na žádost, což je teď oblast, která eh, teď se velmi rozšiřuje, ať už to je televize kabelová nebo satelitní. A i v tomto případě autor a realizátor by měli mít nárok na spravedlivou odměnu. po internetu. To jsou tedy moje připomínky. Chtěla bych zdůraznit ještě obecněji. Eh, určitě se k tomu vrátíme u autorského práva ještě později, že v některých českých zemích již eh, posilují veřejné povědomí o autorských právech a o praxi v této oblasti. Možná, že eh, v rámci toho pilotního projektu, který jste zmiňoval, bude prostor pro to, aby Eh, se tyto otázky také eh, řešily. To je všechno. Děkuji, pan kolega Masi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem neporozuměl jednu věc, jak jsem se přepínal na konzoli. Jakým je, na co jsou ty dva miliony eur v tom fondu? Jaký tam byl konkrétní účel těchto prostředků? Děkuji. Nyní paní kolegyně Engström. Thank you. Uh, <clears throat> first of all, I'd like to thank the... Pan Engström. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaj. Myslím si, že jsou z té body, s nimiž souhlasím. Nicméně jsou zde ještě určité věci, s nimiž eh, nesouhlasím na 100%. Vezmu to od začátku. Bod 1. S tím souhlasím. Zcela jistě vítáme návrh komise v tomto směru, protože to je velice důležitý sektor. To je v pořádku. Bod 2. Tady s tím v zásadě souhlasím. Možná bych tam ještě přidal, že flexibilita je důležitá, ale také interoperabilita je důležitá, protože jsme svědky v audiovizuálním odvětví toho, že jsou zde různé nové technologie, které velice stěžují situaci spotřebitelům. To znamená, že vy si koupíte nějakou technologii, ale ta vám nebude fungovat. Takže myslím si, že by bylo dobré také připomenout firmám, že je důležitá interoperabilita. Bod 3. Se se hovoří o tom, že jsou zde ty systémy územní distribuce. Já bych... Já s tím naprosto nesouhlasím. Máme zde e, pracovní skupinu, která se týká autorského práva. Paní Galo ji vynikajícím způsobem vede. A jedním z našich hlavních e, e, důsledků nebo výstupů bylo to, že, že vlastně co se týče té digitální produkce, tak se vůbec neexistuje žádný vnitřní trh. Máme zde prostě 27 různých trhů, situace je roztřištěná a každý trh většinou má eh, velice silnou nějakou firmu, která spravuje eh, kolektivně zpráva a která má velice silné postavení. Evropský parlament musí hájit interní vnitřní trh spíše než ty zastaralé struktury. Takže já bych ten odstavec 3 chtěl přepracovat. Odstavec 4, jak jsem hovořil o tom, tak skutečně ty firmy pro kolektivní zprávu autorských práv jsou problémem. Vypadá to, že každého půl roku je nějaký skandál v členském státě. Tyto eh, firmy okrádají své umělce, které mají zastupovat, takže zde určitě usilujeme o větší transparentnost a nechápu, proč komisi trvalo tak dlouho, než připravila tak dlouho očekávaný návrh v tomto, v tomto ohledu. Takže čtyřku zcela jistě podporuji. Pětka, ano, zcela jistě také chceme, aby komise posoudila uplatňování stavajícího AKY. Bod šest, já bych to zde změnil Eh, do plurálu. Říká se, že zdůrazňuje, že je třeba nalézt řešení, v eh, angličtině tedy pouze jedno řešení. Eh, je důležité prostě hovořit o možnosti více řešení. A víme, že v audiovizuálním sektoru je to tak, že umělci dostávají e, finance z různých e, zdrojů, například něco z licencí, něco z televizních práv, něco za vysílání, něco z různých práv ohledně merchan- merchandisingu. Takže je tam vlastně velit, široká řada různých kanálů, kterými e, to odměňování putuje. A co se týče bodu 7, tak myslím si, že bychom mohli tento bod zcela vyškrtnout, je dost kontroverzní pokud by, bychom zde chtěli rozhodovat o daních. Ehm, také pokud bychom zde měli různé snížené nebo různé sazby pro kulturní zboží, to je také dost taková ošmetná otázka, já jsem spíše proti. Pokud chceme říkat, že Evropská unie má stanovovat sazby DPH nebo jiné daně, tak si myslím, že není dobré začínat eh, s, právě s audiovizuálním obsahem, protože pokud eh, se podíváme na to, jaký, audi, jaký eh, audiovizuální obsah je nejvíce stahován, tak podle statistiky je to pornografie. Myslím si, že bychom vy, vlastně vyslali velice špatný signál, pokud bychom v období úsporných opatření chtěli v podstatě daňově pomáhat pornografickému průmyslu. Takže já si myslím, že bychom ten článek 7 eh, měli úplně vyškrtnout. To je vše z mé strany, děkuji. Chtěl poděkovat všem koleżankom, kolegom, eh, posłom. Z... Kolega Boris, děkuji. Já bych chtěl všem poděkovat za vaše komentáře. Začnu s tím, co řekla paní Kastex. Zcela jistě souhlasím s tím, že distribuce online nám dnes dává možnosti monitorovat peněžní toky, které plynou distributorům. Znamená to, že autoři, ať to jsou scénář, scenáristé, režiséři, lidé, kteří třeba složili hudbu pro film, tak my vlastně můžeme zjistit, jak populární bylo to dílo, kolik lidí eh, třeba zhlédlo to dílo. Máme zde různé ty portály, vysílání na přání. Takže v mém pozměňovacím návrhu chci říci, že co se týče distribuce online, tak i když to nakonec bude eh, to rozhodnutí na komisi, tak měli bychom uvažovat o proporčním odměňování. A jakým to bude způsobem, zda to bude kolektivní zprávou nebo pomocí různých smluv, tak o tom rozhodne komise. Ale myslím si, že by zde měla být eh, možnost proporčního odměňování. Zatím to tak ještě není. Autoři totiž postupují všechny svá práva producentům. Producenti totiž riskují své finance. Dochází tedy k postupu, k postoupení těch eh, práv, k postoupení licencí. Samozřejmě je tam v tom riziko. Platí se pak různé paušály autorům, když by byl ten film třeba úspěšný. V této oblasti však dochází k mnoha změnám. Měli bychom sledovat celou situaci a celý vývoj, ale Myslím si, že to proporční odměňování bychom měli vzít v úvahu. Pak jste se ptali, jak je to s tím pilotním projektem eh, v výši 2 milionů eur. Evropská komise odpovídá za tento projekt a cílem tohoto projektu je zjistit, do jaké míry probíhá právě online distribuce, jakými platformami. Například v USA můžete schlédnout premiéru filmu v kině, ale můžete si také zakoupit e, i film na DVD, můžete si koupit ten film přes internet. To znamená, že ty obchodní možnosti e, v Americe fungují jinak než v Evropě. Tento nový pilotní projekt by nám měl umožnit zjistit to, do jaké míry se ten odraz, ehm, do jaké míry se ten vývoj ve světě může odrazit ve vývoji v Evropě? Doufáme, že pomocí tohoto pilotního projektu nalezneme eh, určité eh, poznatky, které pak můžeme přetavit v nové legislativní modely. Dále, co se týče DPH, nechtěli jsme určitě zde rozhodovat v oblasti daní. Jde o to, že pokud třeba e, dochází k distribuci knih online, tak DPH by mělo být stejné, jako když si koupíte knihu v tištěné podobě. Protože zatím je to tak, že u těch audiovizuálních děl je DPH někdy vyšší, pokud si ho zakoupíte přes internet, pokud si koupíte online. Vím, že v Evropském parlamentu je zde speciální usnesení. Na toto téma možná bychom to zatím měli nechat otevřené, ještě o tom hovořit. Pak zde ještě otázka, jak je to s tím celoevropským udělováním licencí. Zda to má být možností. Toto téma jsem zkoumal velice podrobně. Hovořil jsem s mnoha zúčastněnými stranami a já se obávám, že tento panevropské řešení by pokřivilo trh, nedošlo by k liberalizaci trhu. A to z toho důvodu, že náklady by stouply, což by bylo disproporční vůči přínosu, který by to přineslo. Minimálně většina organizací, s nimiž jsem hovořil, vyjádřili takový názor. A proto si myslím, že ten systém územní distribuce by dokázal lépe reagovat na potřeby trhu. Minimálně prozatím. Domnívám se tedy, že zatím by to, ten systém měl zůstat volitelným, alespoň prozatím, ale zcela jistě o tom ještě budeme hovořit a doufám, že dosáhneme nakonec schody. Děkuji. Děkuji. Do 33. je eh, lhuta pro překládání pozměňovacích návrhů. A teď se dostáváme k bodu 11 od pana Stojanova, Evropský fond riziko a kapitál. Takže prosím, máte slovo. Благодаря, господин председателю. Точка 11 от дневния ред. Аз бих искал да... Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji, abychom jedenáctku sloučili s 35, protože to je také moje zpráva. Obě ty zprávy e, jsou provázané. Jedná se o Evropský sociální podnikatelský fond a Evropský fond rizikového kapitálu. A já bych chtěl tedy o obou těchto bodech mluvit zároveň. Mezi těmi zprávami není teď velký rozdíl, jsou to obdobné problémy a já zítra bohužel nemohu přijít na zasedání výboru. Takže mluvíme tady o dvou návrzích nařízení, které se týkají možnosti takových evropských investičních fondů, které by se nazývaly Evropský fond rizikového kapitálu a Evropský sociální podnikatelský fond. Tím by dostali takový investiční pas. Samozřejmě je třeba splnit určité podmínky, které se týkají kapitálu a investičních metod, také zprávy fondu. Potom existují požadavky na investory v těchto fondech. A to vše by měla nařízení pokrývat. Podíž je, že v současné době máme dvě směrnice. Jedna se týká investičního kapitálu 2011 61 a potom máme také směrnici z roku 2009 65, směrnice parlamentu a rady. Ty se zabývají investičními fondy tedy a jejich zprávou. Tyto otázky byly zatím eh, řešeny ve směrnicích a komise teď navrhuje vytvořit pro toto nařízení. Já osobně jsem nebyl úplně přesvědčen o tom, že eh, tyto věci musí být skutečně regulovány nařízením. Nějakou dobu jsem eh, dokonce zvažoval předložit pozměňovací návrhy k tomu návrhu komise a chtěl jsem je požádat, aby ta nařízení změnili ve směrnice. Já vím, že my k tomu nejsme hlavní kompetentní výbor, který nese hlavní zodpovědnost v této věci. Ale původně se mi ta situace zdála docela jasná. Nicméně pak se ukázalo, že e, existují docela závažné problémy týkající se těchto dvou nařízení. A totiž hlavní problém je, e, zda e, náhodou nebudou v rozporu s pravidly, které jsou v těch směrnicích, o kterých jsem tady už mluvil. A potom je tam ještě několik mezer, které je třeba nějak vyřešit. Mm, takže se ukázalo, že je to dosti složitá otázka. Já jsem tedy předložil pozměňovací návrh, Eh, jehož cílem bylo eh, zaplnit eh, tu mezeru, totiž jestli to mohou být otevřené nebo zavřené fondy. Já jsem navrhla, abychom tam umožnili obě možnosti, abychom se vyhnuli špatnému výkladu. Že by třeba takový uzavřený fond pak neměl pas. Myslím si, že nemáme moc času. Já eh, teď ještě pořád pracuji na těch pozměňovacích návrzích, abych eh, to všechno nějak eh, dal dohromady s, těma, s těmi existujícími směrnicemi. Pozměňovací návrhy předložím včas, ale jak jsem říkal, bohužel nemáme čas, nebudeme moci teď jednat o těch pozměňovacích návrzích, ale já se pokusím zorganizovat nějaké zasedání mimo naše běžné eh, zasedání výboru eh, pro ty kolegy, kteří by si přáli jednat o těch pozměňovacích návrzích, které hodlám předložit. Takže to je ode mě víceméně všechno. Děkuji vám za vaši pozornost a rád si vyslechnu vaše dotazy. Já vám děkuji, pane Stanové. Takže jsme teď probrali body 11.35 a já se ptám, jestli k tomu někdo chce něco říci. Není tomu tak? Takže i tady máme následující lhuty 29.3. je lhuta do 17.30 je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a to platí i pro tu druhou zprávu. Tolik tedy k tomu a teď se dostáváme k bodu číslo 12, Jsem byl odložen. A teď tady jsou eh, obě zprávy od paní Taň, 13 a 14. Takže prosím, obchodování svěcených osob a malých se trhem a trestní sankce za obchodování svěcených osob a malých se trhem. To spolu souvisí. Já nevím, jestli jste viděli film Wall Street s Michaelem Douglasem, za který tehdy dostal Oscara. O to přesně, o čem je ten film tady jde dneska. Eh, jeho postava Gecko tam disponovala tajnými informacemi o letecké společnosti, ke kterým se dostala eh, nenáležitým způsobem takže to bylo insider information a jejich nezákonné používání. Potom eh, díky tomu docházelo k manipulaci s trhem a to všechno bylo pod heslem Greed is good, tedy eh, chamtivost je dobrá a eh, všechno vyplývaly z toho různé důsledky, které určitě nebyly prospěšné pro společnost. Teď také došlo nedávno ke skandálu švýcarské centrální banky, jehož žena prováděla měnové transakce, které byly podezřelé a vyvstalo podezření, že zneužila informace od svého manžela k tomu, aby se obohatila. Od roku 2003 tady už máme také příslušnou směrnici, ale ta nevedla úplně k tomu žádoucímu důsledku, protože bez ohledu na minimální harmonizaci eh, si to členské státy vlastně řeší sami a ty úpravy se pořád od sebe značně liší, což vzhledem k přeshraničnímu styku není úplně žádoucí a proto Evropská komise teď předložila návrh nařízení a dále od roku 2003, kdy vznikl rámec pro finanční dohled došlo k tomu, že většina těch transakcí probíhá na jakémsi neregulovaném paralelním trhu, takže si myslím, že to vyžaduje eh, eh, náš zásah. Jde o to, aby žádný trh a žádný účastník trhu a žádný finanční produkt eh, zůstával bez regulačního dohledu. Teď ještě k některým jednotlivým bodům, které bych tady chtěla uvést. A přitom vzhledem k tomu, že tady píšeme jenom stanovisko, eh, se zaměřuji pouze na právní aspekty a nevyjadřuji se k těm politickým otázkám, protože ty by měl mít na starosti hlavní výbor, což je Ekon. Eh, zavádějí se tady paušální výjimky peněžní politiky, eh, řízení dluhu a klimatickou politiku. Ta praxe ale není úplně definitivní, protože víme, že například v rámci Evropského záchranného fondu eh, jsme provedli eh, větší intervence na trhu a to také mělo určité důsledky pro fungování trhu, takže je otázka, jestli tyto paušální výjimky jsou správné. Druhý velký problém je ten, že pojem insider information byl komisí velmi rozšířen což je asi správné, aby to postihlo všechny ty neregulované produkty, ale vzhledem k tomu, že to má eh, souvislost s trestním právem, tak to není definováno v jiných nástrojích a víme, že v soudy měli velké problémy pachatele pohnat eh, před soud, protože se velmi těžko prokazují tyto postupy. A otázka je, jak k tomu přistupovat, jestli ten pojem by měl být co nejužší, aby potom eh, bylo snadné někoho za to skutečně potrestat, a nebo to definovat tak široce, že vlastně soudy nebudou moci to interpretovat, protože ten pojem nebude dostatečně mm, eh, vyjasněný. Teď eh, například probíhá u Evropského soudního dvora spor s Kremlem z Chrysler Daimler. A ten eh, problém je v tom, že mm, se čeká na právě výklad Evropského soudního dvora, který by tento pojem eh, měl nějakým definitivním způsobem objasnit. Otázka ale, eh, do, jak dlouho bude to řízení ještě pokračovat. A dále jde ještě o definici zakázaného jednání. Potom jde o rozhodování výkonných pracovníků a to, jestli lhůta se má zkrátit z pěti na dva obchodní dny, myslím, že by se těžko posuzovalo, co přesně potřeba uvádět u těchto u té čekací doby nebo čekání pro využití eh, dané informace. Já osobně bych s tím problém neměla eh, se stanovením nějaké takové lhůty. Další problematická věc jsou hodnoty pro zveřejňování informace o některých obchodech prováděných výkonnými pracovníky. Myslím, že v této oblasti existují velké rozdíly mezi členskými státy. Na jedné straně jsou státy, které mají eh, tu hodnotu stanovenou na 20 nebo 25 tisíc euro. To se týká to by vlastně nebylo přijatelné pro obchodní místa, jako je Frankfurt nebo Londýn, protože tady ty obchody jsou tak velké hodnotě, že by eh, to velmi zproblematizovalo obchodování. Také v té směrnici předchozí byly stanoveny nižší hodnoty, protože to vykazování nebo oznamování eh, potom bylo velmi objemné. A já proto tady navrhuji přestože se jedná o nařízení, abychom to ponechali na členských státech, aby s ohledem na objem obchodu, obchodu na svých burzách eh, si to stanovili sami, protože rozdíly mezi členskými státy jsou v tomto ohledu značné. Další problém eh, je v tom, že komise požaduje, aby pokud někdo obchoduje s těmito finančními nástroji, měl k dispozici systémy, které umožňují nahlašování těchto obchodů automaticky. To by ale postihlo eh, zejména ty malé obchodníky, řekněme malé bankovní pobočky nebo obchodníky, které mají třeba jenom velmi malé objemy pro malé zákazníky. Ty by to mohlo velmi postihnout. Víme, tím jsme se už zabývali, když jsme eh, schvalovali směrnici o praní, no, o boji proti praní špinavých peněz. Jde o to, jak ehm, získat přístup k informacím o anomálích nebo eh, podezřelých obchodech. Nevím, jak to v praxi může fungovat. notáři už byli varováni státními zastupitelství, nebo otázka je, jestli by to mělo probíhat, jestli by státní zastupitelství měly působit na notáře. Otázka je, jestli můžeme po všech těchto aktérech požadovat, aby si pořizovali tyto systémy, protože ty by mohly být velmi nákladné a potom by to bylo spojené s dalšími provozními eh, věcmi. Pak jde o naming and shaming, tedy zveřejnění jména pachatele to eh, v některých eh, státech je už součástí dané právní kultury, ale v jiných zemích to není. U nás eh, doma to tak například není. Já osobně s tím mám trochu problém. Řekněme, že pokud hovoříme o mm, nějakém sexuálním pachatelem, pachatelem sexuálních trestných činů, který, řekněme, zneužije dítě a potom ho ještě zabije, tak jeho jméno zveřejněno být nemůže. A teď, když budeme mluvit o tom, že někdo zneužije nějaké důvěrné informace a e, obhatí se o 50 tisíc euro, bude stavěn jaksi na pranýř, to, to by určitě nebylo srovnatelné. A možná by bylo dobře se těmito aspekty ještě zabývat. Také tady e, upozorní na to, že by mohlo dojít, docházet k dvojí trestnosti, že Eh, někdy jsou to trestní sankce a někdy by k tomu přistupovaly ještě správní eh, sankce. Ale bez toho, aby se eh, tyto oblasti propojily nebo byly uvedeny do souladu, já si myslím, že je potřeba to změnit, protože je to ústavní princip nebo princip ústavního práva a zase by to mohlo v některých členských zemích narazit. Je to zásada nebis in idem latinsky. Potom se tady rozšiřuje rozsah působnosti směrnice i na pokusy o trestnou činnost. Nicméně eh, tady bylo zjištěno, že se tyto pokusy velmi těžko eh, dokazují u soudu. A otázka zase, jak by to potom v praxi mohlo fungovat a jak by to bylo s dokazováním, protože již dnes jsou s tím velké problémy a zase by to velmi zproblematizovalo vymezení této činnosti. Pak jde zase o eh, institut nebo funkci whistleblower, tedy oznamovatele mm, podezřelé nebo podezřelé trestné činnosti a zavádění pobídek pro to, aby eh, k tomu docházelo. Ano, u některých trestných činů to už známe, že se například eh, vytváří určité finanční pobídky, ale to je u naprosto jiné oblasti. A zase by mě zajímalo, co se o to myslí eh, kolegové a jestli je to pro ně přijatelné. Dále jde o ručení právnických osob, tedy trestně právní eh, odpovědnost právnických osob, u těch fyzických to je jasné, ale u právnických osob je to zase právní pojem nebo právní institut, který není známý ve všech členských státech. Eh, Evropská komise, v této, Evropská komise zachází velmi daleko a v podstatě jenom přejímá praxi z jiných členských států, ale nepřiblíží při tom, že by to mohlo způsobit problémy v jiných členských zemích. Takže mě velmi eh, zajímá, co si myslíte o těchto jednotlivých bodech. Eh, na Ekono se má hlasovat červenci. Nepředpokládá se žádný odklad. Dvacátého 25. by se o tom, dubna by se o tom mělo diskutovat dále, 11. května předkládání pozměňovacích návrhů a v červnu potom další projednání. Děkuji. Regner, bitte. Pani Regner. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Nej, Nejprve volba nařízení, já to vítám. Ta dosavadní směrnice, která měla eh, provádět harmonizaci, nebyla příliš úspěšná pokud ještě pořád máme neregulované trhy a pokud budou dále existovat, tak budeme mít vždycky problémy, problémy se zneužíváním těchto důvěrných informací. K těm několika definicím, které tady byly zmíněny, ať už manipulace trhu a insider trading, je velmi eh, dobré podle mě, že mm, se definují eh, tyto pojmy. A ještě k tomu, co jste říkala vy, paní Tajn, o zákazu manipulace trhu, tedy a k tomu, že se stanoví i pokus jako trestný čin. Víme, že soudy s tím eh, mají problém si zjistit eh, všechny detaily a pochopit, eh, jakým způsobem dochází k těmto transakcím. Ale kdybychom na to rezignovali, tak by to byla vlastně kapitulace právního státu, kdybychom v případě praktických problémů vždycky se rozhodli, že s tím nic dělat nebudeme. A proto bychom měli hledat nějakou formu, která se bude snažit s tím něco udělat eh, a usnadní vyšetřování této trestné činnosti. Tolik k, tedy, k, těm, k tomu pokusu a, a k definicím. K těm dalším pojmům víme, že cíl je velmi Eh, vítaný, tedy jde o zavření nových eh, trestných eh, činů a také tady jde o ty informační systémy, které by měly na pomoci identifikaci těchto trestných činů. A jde také o stanovení nějaké obezřetnosti nebo obezřetné péče při provádění těchto transakcí a i to je potřeba dostatečně definovat. Tím se vracím k tomu, co jste říkala na začátku, k tomu filmu eh, Wall Street. Já se na ten film už vůbec eh, nespomínám, protože to, ten probíhal v kinech kdysi eh, dávno a tehdy ten Michael Douglas nebo v tom pokračování to jako kdyby pokračovalo, takže to reflektovalo i do jaké míry se Wall Street změnil za tu dobu. Neměli bychom, a myslím, že už ani nedochází k tomu, že by tyto trestné činy byly považovány za jakýsi gentlemanský prohřešek a že to nebylo stíháno. Děkuji, kolega Mase. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že z technického hlediska to, co nám zpravodajka navrhuje, je velmi důležité. Je to zcela zásadní. Ten systém nemůže fungovat, pokud nebude velmi tvrdě postupovat proti přestupkům v této oblasti. A máme spoustu problémů, ke kterým eh, toto povede. Už se to tady na výboru říkalo. Já bych měl několik eh, problémů s tím, co nám tady zpravodajka Eh, říká, co se týká sjednocení evropského práva, je pravda, že v některých případech tady mluvíme o deliktech, které skutečně zasahují právnické osoby, ovšem v některých zemích, jako například v té naší, no, to bohužel není proveditelné. Nicméně, já už budu končit. představit si právnickou osobu ve vězení, to prostě není možné, to je zcela virtuální. To je skutečně jaksi extrémní, to je dovedené do extrému. A tento pozměňovací návrh mi dělá starost, protože bychom tím mohli v podstatě zavrhnout to všechno, Protože já si myslím, že v podstatě pokus o přestupek je skoro to tež jako přestupek, protože je tam záměr. Může to být eh, zdí záměr, může to být eh, nedbalost, ale eh, mně se to přece jenom zdá trošku znepokojivé, že by se to nebralo v úvahu. Já si myslím, že tady stojíme před velice složitým problémem. A nejde tady ani tak o to, definovat ten přestupek, ale spíše, jak tady říká také zpravodajka, shodnout se na tom, že toto je skutečně problém. Takže uvědomit si, že tam jde o velký problém, takže já si myslím, že ty regulační orgány se budou muset ten proces snažit zjednodušit, aby v takovémto složitém prostředí, které se hrozně rychle mění, aby to, aby to měli lidé, kteří mají nějaké informace trošku snažší, aby ty regulační orgány se také rychleji dozvěděli, co se děje. A také si myslím, další věc, Kde se mílíme, je, že když se zabýváme těmito otázkami, tak se příliš soustředíme na osobnost toho pachatele. Můžeme se zaměřit na některé jedince, protože provedli určité transakce nebo se snaží eh, zneužít nějaké informace, které mají, aby dosáhli určitých výhod my se soustředíme na tohle a ne na potenciální škodu, která může tímto být způsobena. Když se podíváte eh, na takovéto trestné činy, eh, k jednomu došlo zrovna minulý týden, tak jejich potenciální dopad je obrovský a my se na to vůbec nesoustředíme. A já si myslím, že to je věc, na kterou bychom se soustředit měli. Měli bychom se soustředit na ten druh trestného činu a na to, k čemu povede, a ne eh, na toho jedince, který ten trestný čin spáchá. Nebo ten přestupek. Víme, že v našich zemích takovéto přestupky a trestné činy velice poškodily naši ekonomiku. A nedošlo eh, k žádné přísnější regulaci. Takže já bych, já bych si myslel, že bychom se neměli tolik soustředit eh, na toho pachatele nebo vyníka, ale měli bychom zajistit, že budeme mít dostatečnou prevenci, dostatečnou regulaci, která zajistí, že v budoucnosti toto vůbec nebude možné. Děkuji. Danke, ich hab dazu Děkuji, i já k tomu mám eh, připomínky. Já sdílím eh, ty výhrady a pochybnosti, které říkala i paní navrhovatelka. Mám eh, méně problémů s tím pokusem, protože zneužití trhu je v podstatě něco jako podvod, jenom s tím rozdílem, že nepodvádím někoho, ale vím, nebo mám více informací a potom zneužívám těchto informací. Eh, ale co se týče eh, podvodu, i u toho podvodu existují, existuje institut pokusu. Nevím, jestli můžeme vyvozovat z toho nějaké závěry z podobnosti. Jinak asi sdílím eh, názor, který tady vyslovila paní eh, navrhovatelka. Já, vielen Dank. Děkuji. Já se budu snažit všechny naše připomínky patřičně zohlednit. Děkuji. Máme tady lhůtu pro pozněcí návrhy, to vlastně nepotřebujeme, to stanovíme teprve Eh, příště, teď to nemusíme eh, stanovat. Takže to je v pořádku, teď na, my okamžik přerušíme, tak aby mohl skončit eh, přenos po internetu a potom budeme mít zasedání za zavřenými dveřmi.